Okay, good morning. Dobrý den, vážení kolegové, dámy a pánové. Pustíme se do druhé části zasedání výboru INTA tento týden. A začneme bodem 7 a 8. Je to společná rozprava o GI, a o přistoupení k ženevskému aktu a Lisabonské dohodě. Máme tady dva zpravodaje. Jednu, jednoho pro dohodu a druhého pro tu druhou část. A já jim okamžitě předám slovo. Pan Hansen. Ano, dobrý den. Vidím, že o GI má zájem spousta lidí, nicméně je to důležitá věc, jak říkáte. Jde o aktualizaci Lisabonské dohody z roku 1958, což je Mezinárodní rejstřík na ochranu zeměpisných označení. Mezinárodní organizace jako EU se dřív nemohly stát stranou této dohody, ale dnes to možné je. Je to skvělá zpráva, protože tato dohoda posiluje ochranu našich zeměpisných označení. Máme teď na stole ratifikační nástroje, které umožní Evropské unii přistoupit k dohodě a které také stanoví regulatorní rámec, což EU umožní plnit povinnosti po dokončení tohoto aktu přistoupení. Naše skupina vítá tuto skutečnost, protože skupina ELS vždy důrazně prosazovala ochranu zeměpisných označení Zeměpisná označení mají zásadní význam na ochranu našich kvalitních výrobků. Zároveň také eh, jde o ochranu živobytí našich eh, zemědělců, venkovských oblastí, malých a středních podniků. Jde také o rozmanitost Evropy v globalizované ekonomice. Nyní pouze sedm evropských členských států jsou stranou Lisabonské dohody na národní úrovni. Přistoupení EU k aktualizovanému ženevskému aktu harmonizuje ochranu zeměpisných označení na mezinárodní úrovni. Další výhody přistoupení EU z hlediska mezinárodních dohod spočívají v tom, že Ženevský akt nabízí lepší ochranu než TRIPS, vzhledem k tomu, že teď jsou omezené vyhlídky na nějaký pokrok na úrovni VTO. Posílí se tím ochrana ve velice zásadním okamžiku, podle mého názoru. Vyjednávání nového seznamu zeměpisných označení a různých typů bilaterálních dohod, které máme dnes, může probíhat velice dlouho, je to neefektivní proces a může to být také velmi nákladné. Většina obchodních partnerů žádá ústupky výměnou za uznání našich zeměpisných označení a může se stát, že budou žádat o velice rozsáhlé protinabídky. Přistoupení k ženevskému aktu tam umožní zaprvé rozšířit ochranu zeměpisných označení která oznámíme do vícestranného rejstříku pro území všech stran této dohody. A proto já jako zpravodaj, pokud je o stanovisko k tomu, co by EU měla dělat po přistoupení k dohodě, doporučuji, abychom se rozhodně přidrželi návrhu komise. Ten je velmi vyvážený a nepředjímá výsledek žádných politických diskuzí, které by v EU měly dále proběhnout. Máme pouze dva pozměňovací návrhy. Opakuji, že text musí plně odpovídat závazkům podle TRIPS, takže a také tomu, o čem se bude jednat ve VTO. A za druhé trvám na tom, že ženevský akt nesmí eh, oslabit schopnost EU chránit zeměpisná označení s těmi, kdo nejsou stranou této dohody. Kromě toho ochrana podle bilaterální dohod je eh, někdy určitou podmínkou a také bych připomněl, že naše politika z hlediska zeměpisných označení byla v poslední době předmětem nepřímého útoku ze strany USA. Dostali jsme letter, byla tam výjimka pro určité síry z hlediska ochrany zeměpisného označení v USA a také v Mexiku, i když se to přímo netýkalo sírů registrovaných v příslušném rejstříku. Je tam určitý signál. Jde teď o ochranu našich zeměpisných označení a také živobytí našich malých výrobců. Já se tedy rozhodně těším na váš příspěvek a vaše připomínky k této velice důležité věci. Mnohokrát děkuji. Děkuji. A druhá zpráva je zpráva Tiziany Begin. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji, se, druhému zpravodaji, se kterým souhlasím, jenom hm, ještě dovolte něco jiného toku toku, co se týká ochrany výrobku a geografického označení, které se netýkají potravin tedy konkrétně, ale určitě i tak to hm, si myslím, že hm, přispějeme k tomuto textu i tímto. Takže pokud jde teď tedy o konsensus. Takže my zde víme všichni, že my jako Evropská unie potřebujeme proč? Protože geografická označení těch je spousta, tisíce a v podstatě je to plot našich dlouhých tradic, ať je to parmigiano reggiano, nebo parmská šunka a podobně, anebo eh, feta, hm, eh, chorizo ve Španělsku a podobně. Takže to jsou delikatesy, typické výrobky, které třeba chránit před nekalou soutěží. A určitě moje země je země, která více než kdo jiný možná má eh, požívá této ochrany a my zde máme tedy určitý eh, model, tedy, který v podstatě eh, se týká eh, asi 14 miliard euro obratu. Eh, tyto výrobky představují. Takže teď jde o to podporovat ochranu těchto výrobků. Od roku 2015 máme zde dohodu, Lisabonskou dohodu, která hovoří široce o, těchto, o této ochraně a mm, tady je to velice důležité, protože teď vlastně díky tomuto Evropská unie bude součástí této dohody a díky tomuto nástroji budeme mít lepší ochranu našich geografických označení díky jedné registraci, jednomu zápisu ochrany přihla, díky jedné přihlášce, takže pouze sedm zemí, ale jsou signatáři zatím, protože eh, tyto, eh, zatím pořád ještě je třeba registrovat, tedy přihlašovat tuto ochranu separátně. Eh, ale takže díky tomuto aktu to bude zjednodušené i zde, tedy potom když budeme třeba uzavírat mezinárodní smlouvy, tak můžeme se odkazovat na tento nástroj a nebudeme muset vždycky jednotlivě vyjednávat o jednotlivých ochranách. A já si myslím, že přistoupení EU k Lisabonskému systému bude nutné, nutná věc, tím se zlepší naše ochrana a proto si přeji, aby rychle toto náš výbor odsouhlasil. Děkuji. Thanks a lot. Mnohokrát děkuji a nyní stínový zpravodajové. Nejprve pan Dante. Děkuji, pane předsedo. Jak i řekli oba zpravodajové, tak parlament se má vyjádřit k tomu přistoupení k ženevskému aktu, tedy eh, označování, geografické označování a označování původu jde o světovou ochranu duševního vlastnictví a mm, já si myslím, že přistoupení Evropské unie je důležitý krok pro to, abychom posílili eh, ochranu ve třetích zemích a mm, protože čím dál více v podstatě my eh, šíříme tu naši eh, filozofii a to je, abychom jasně tímto ukázali, že naše národní, lokální, regionální produkty mají svoji kvalitu, že je to, mm, že to výsledek určitých tradic a potom je třeba i takto posílit vztah mezi producentem a spotřebitelem, který musí dostat spolehlivé informace o místě výroby a podobně. Takže to, to je nutné, to je již v souladu s eh, tím, co eh, začala vyjednávat Evropská komise, když vyjednává o těch obchodních dohodách, kdy se snaží propagovat a ochraňovat kvalitní evropskou výrobu ve třetích zemích a bojovat takto proti padělkům, padělkům a proti eh, Eh, tedy eh, eh, padělaným výrobkům, které padělají naše registrované výrobky a to je důležité na světových trzích. Zde hovoříme o exportu a o vývozu a dovozu. To je více než 11 miliard euro, to představuje pro Evropskou unii a hm, v podstatě 15% hm, je právě z tohoto sektoru potravinářského sektoru. A takže pokud jde o ženevský akt, tak zde chci poděkovat zpravodaji Hancovi a i chci vyjádřit i určité úvahy k tomuto. Za prvé, myslím si, že seznam těch geografických označení EU, a které komise předloží Mezinárodním úřadu, tak by mělo také automaticky zahrnovat i geografické označování, označení, které již registrovalo těch dotčených sedm států, tedy signatářů dříve než k tomu přistoupí EU, tak je třeba i ošetřit to, co již je registrováno, abychom garantovali ochranu. Za druhé, mám za to, že ve světle možného Eh, přistoupení, tak komise by měla eh, přijmout takový mechanismus eh, periodických konsultací s členskými státy a tak, abychom vytvořili i dialog s těmi zainteresovanými dovozci. A dále mám za to, že tento návrh by měl zahrnout i možný vývoj evropské legislativy v oblasti ochrany geografického označení, eh, označování u jiných výrobků než u zemědělských komodit a výrobků. Ty jsou třeba již neschráněny na národní úrovni, regionální úrovni, lokální úrovni ve většině členských států i v některých třetích státech, které jsou signatáři Ženevského aktu, včetně Peru například. A e, takže mm, mm, zde mm, je třeba, abychom zahájili konzultace s těmi e, dotčenými dovozci. A já předložím některé pozměňovací návrhy tímto směrem a já doufám, že spolupráce bude dobrá a že se nám podaří odsouhlasit obě zprávy. Děkuji. A nyní Marita Skarke. Já se omlouvám, já jsem nedávala pozor. Já nebudu mluvit za naši skupinu tomuto aktu. Děkuji. Takže tady už nemáme žádné další stínové zpravodaje a žádné žádosti o slovo. A předám tedy slovo komisi. A je to Klaus Blank z Generálního ředitelství pro zemědělství. Uh, thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. A děkuji tomuto výboru za celkově příznivé stanovisko k návrhům komise. Více než 20 let Evropská unie postupuje podle úspěšné politiky na ochranu zeměpisných označení, jak na vnitřním trhu, tak v třetích zemích. Tato politika jednoznačně přináší přínos pro evropské hospodářské subjekty a také pro růst a pracovní místa. Investovali jsme značné úsilí a politický kapitál do revize Lisabonské dohody, což vyústilo v přijetím Ženevského aktu v květnu 2015. Evropská unie by nyní měla přistoupit k implementaci stávající politiky a připojit se k Ženevskému aktu k Lisabonské dohodě. Členství Evropské unie je důležité, abychom zachovali fungování vnitřního trhu EU a také abychom se mohli věnovat mezinárodní agendě z hlediska ochrany zeměpisných označení. Toto je jediný logický eh, přístup, přístup správný. Z právního hlediska ta politika by neměla být kontroverzní mezi jednotlivými zúčastněnými stranami. Přispěje to k ochraně v třetích zemích ale nebude to představovat žádné další náklady ani administrativní zátěž. Stejně tak se zdá, že to není kontroverzní z hlediska obsahu ve vztahu k členským státům EU s přihlédnutím k výlučné pravomoci Evropské unie, pokud jde o ten ženevský akt Lisabonské dohody, v rámci obchodní politiky, komerční politiky EU. Je to značně významný nástroj v mezinárodní strategii na ochranu zeměpisných označení po celém světě. Vedle vyjednávání o bilaterálních a vícestranných dohodách jde také o snahy ochránit zeměpisná označení ve VTO. Širší, zvlášť pokud se bude dosaženo širšího členství nebo signatářství samotné dohody. Otevření této dohody mezinárodním orgánům byl jeden z hlavních výsledků diplomatické konference. Bude to zapadat do celkové strategie EU na ochranu zeměpisných označení EU v globálním měřítku, zvlášť pokud jde o ten vícestranný rejstřík a rozšíření ochrany na vysoké úrovně pro víno a destiláty v rámci TRIPS pro veškerá zeměpisná označení. Umožní to také další vícestranný přístup na ochranu zeměpisných označení vícestranou bilaterální a to může být otevřeno několika dalším zemím. Značný počet členů WIPO projevuje zájem o účinný vícestranný nástroj pro zeměpisná označení, což dokládá podpis závěrečného aktu v Ženevě a patří tam například i Rusko a Čína. Byla by tam řada výhod, kdyby EU byla členem. Zeměpisná označení by získala okamžitě Eh, širokou ochranu v rámci ženevského aktu a to je zvlášť důležité, pokud se k ženevskému aktu připojí noví členové, zejména země, které by z komerčního hlediska byly zajímavé pro Evropskou unii, například země Azeatu, India, Čína, Korea, Brazílie nebo Turecko a také mezinárodní organizace, jako dvě africké organizace na ochranu duševního vlastnictví. Vícestranný rejstřík by také posílil globální reputaci evropských zeměpisných označení a také by to znamenalo, že bude harmonizovaná úroveň ochrany pro veškerá zeměpisná označení podle Ženevského aktu v rámci Lisabonského systému. To by bylo také efektivnější z hlediska vynaložených zdrojů. Na závěr ještě řeknu, že komise by uvítala, kdyby Evropský parlament mohl rychle příznivě zvážit návrh, protože otázka přistoupení se musí vyřešit rychle z politických a správních důvodů. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkujeme, pane Blanku. A nyní zpět ke zpravodajům, pan Hanzen. Ano, mnohokrát děkuji a možná bych ještě dodal jednu věc. Naprosto souhlasím s paní Begin Potřebujeme přistoupit k aktu rychle, to je první věc. A za druhé, také se mi líbí doporučení pana Dantyho, a totiž, že ta zeměpisná označení, která už teď uznává sedm členů, kteří jsou už teď signatáři úmluvy, by také měla být na seznamu. To je vše z mé strany. Děkuji. A paní Begin? No ano, já nevám, co bych doplnila. Já myslím, že naše pozice je úplně jasná. A jenom připomí, připomínám, že tento systém v podstatě, kdyby byl k dispozici již dnes, tak bychom neměli problémy, jako teď máme v Singapuru. Indeed. So... Přesně tak. Takže lhůta pro pozměňovací návrh 21. listopad ve 12 hodin. A tím můžeme uzavřít body 7 a 8 a přejdeme na bod 9. A to se týká rozpočtu pro zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. Jak víte, komise se teď snaží zahrnout veškeré externí finanční nástroje do jednoho, sloučit to všechno do jednoho a naší zpravodajkou je Martě Šáke. Děkuji velice, pane předsedo. My se dnes zaměřujeme na naše stanovisko k tomuto novému nástroji k takzvané END ISI. a je to tedy nástroj pro sousedskou spolupráci a další rozvoj. Ovšem naše stanovisko nějak nepředjímá stanovisko k víceletému finančnímu rámci ani k finanční pomoci před přistoupením. Je ale pravda, že jak jste zmínil ve svém úvodu, Evropská komise tímto návrhem navrhuje sloučit několik existujících nástrojů do jednoho. Já také pracuji na stejném tématu na půdě výboru pro zahraniční záležitosti a musím říct, že kdykoliv jde o novou architekturu toho, jak je zpravován rozpočet pro zahraniční otázky vždycky se objeví jedna nová klíčová otázka. Kdo bude vlastně spravovat tuto novou architekturu? Jakou úlohu v tom bude hrát Evropský parlament? Nejenom pokud jde o programování, ale také pokud jde o dozor a dohled. Já si myslím, že je téměř nemožné vyhodnotit přínosy nové architektury, pokud nevíme, kdo ji bude spravovat. A doufám tedy, že kolegové na půdě jednotlivých výborů se tím budou dostatečně důkladně zabývat. Myslím, že tady je to taková obecně panující obava. Obavu vyjádřily i jednotlivé národní vlády, což se také objevuje v mém stanovisku, protože jsme výbor pro eh, zahraniční obchod. Snažila jsem se ve svém stanovisku upozornit především na potenciální synergie a jejich přínosy, například tedy pokud jde o některé obchodní iniciativy Aid for Trade, nařízení GSP, proces Kimberley, nařízení k trvalou držitelnému rozvoji a také samozřejmě příslušná legislativa pro řešení sporů. Úlohou tohoto nástroje by také měla být podpora multilateralismu, trvalá ekonomická podpora a také zahraničního obchodu a zahraničních investic a také vlastně pozornost věnovaná dodržování zásadních základních principů zahraničního obchodu. Je třeba také zohlednit minulost, pokud jde o zahraniční obchod ve vztahu k třetím zemím. A já tady doufám, že k tomu se rozběhne debata a, a také, že předložíte pozměňovací návrhy. Lhůta pro ně je do 26. listopadu. Já myslel, že 27. Tak to je ještě lepší. Takže, stínový zpravodajové. Děkuji velice. Nejprve chci poděkovat zpravodajce za vynikající práci. Já toto nařízení vítám, protože by mělo přispět k větší stabilitě, prosperitě a trvale udržitelnému hospodářskému růstu v zemích, o které jde, například v sousedských zemích, v Africe a v zemích, které to nejvíc potřebují. Pokud tento nástroj bude opravdu implementován a dobře zpravován, bude významným příspěvkem pro řešení některých globálních výzev, kterým, se kterými se potýkáme. Tento nástroj předjímá spolupráci s třetími zeměmi, propagaci dodržování lid, základních lidských práv a také umožňuje rychle zareagovat na případné krize, na situaci, která je nestabilní či vede ke konfliktu. To všechno jsou velice důležité cíle, nicméně tento nástroj by měl mít také za cíl podporovat a posilovat hospodářský rozvoj ve třetích zemích, což je jeden z předpokladů stabilního a mírového života. Propagace mezinárodní obchodní politiky podpora investic, boj s korupcí by měly být právě prioritou tohoto nařízení. Evropská unie by neměla jenom reagovat, ale také přicházet s opatřeními, které umožní předcházet krizím ve třetích zemích, které posílí obchod s nimi. To všechno představuje významný krok ku předu. Já tedy vítám především rozšíření rozsahu působnosti tento nový rámec zahrnuje i soukromý sektor, umožňuje podporovat malé, střední a mikropodniky a tím přispívat k hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst. Umožní také chránit místní eh, prostředí a zabránit diskriminaci místních aktérů. Konečně tento nástroj by měl být tedy spravován způsobem, který je konsistentní a komplementární s ostatními finančními zájmy Evropské unie. Měl by také bránit, nabízet ochranu určitých obchodních preferencí a konečně je důležité, aby Evropský parlament byl plně zapojen v průběhu celého životního cyklu tohoto nástroje do Eh, tedy jeho tvorby, hodnocení i implementace. To jsou, a tedy v duchu toho, o čem jsem právě hovořila, předložím pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. A nyní Gue, pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji musím říci, že částečně tedy sdílím obavy paní zpravodajky z toho, že jde o jeden velký, možná příliš velký nástroj. My máme obavy především z odvádění finančních zdrojů a jejich přesměrování, například tedy těch zdrojů, které byly doposud věnovány na rozvojovou pomoc. K tomu už dochází do určité míry, ale nyní zavedení tohoto nástroje situaci může ještě výrazně zhoršit. Tento nástroj by měl provádět eh, rámec, který tedy vlastně umožní tuto spolupráci. A proto je důležité, aby se parlament eh, aktivně zapojil do jeho přípravy. Za druhé, chybí tedy eh, jasně nadefinovaná kritéria pro to, jak jsou přerozdělovány prostředky a to může tedy zase vést ke vzniku problémů. Pokud jde o další cíle, jako je lidská práva, rozvoj občanské společnosti a tak dále, to by mělo být tedy nedílnou součástí veškerých snah. Pokud tyto finanční nástroje neplní konkrétně nadefinovaná kritéria, nemělo by docházet k přesměrování finančních prostředků. A další aspekt, který chceme zmínit, je dopad na konečné příjemce. Jeden nástroj by znamenal, že některé specifické asymetrické programy by tím mohly být eliminovány. Tento přístup, eh, který je plošný, by mohl mít negativní dopad na vývoj v některých regionech, které doposud čerpaly prostředky z evropského rozpočtu. A proto je třeba věnovat pozornost především zemím nejméně rozvinutým. A nyní tedy výše, eh, průměrná výše příjmu a v recipientských zemích eh, se již eh, významně zvýšila v, rámci, v důsledku použití ODL a to bychom měli zachovat. A konečně tedy pokud jde o to, že jde o jednotný velký nástroj, je možné, že se tím zkomplikuje dozor a tedy možnost eh, ukázat jasně prstem na to, kdo je za co zodpovědný. A konečně tedy obávám se, že obětujeme flexibilitu a na oltář tedy zjednodušení. a že tedy budou vítězit krátkodobé, střednědobé zájmy nad eh, dodržováním nebo dlouhodobých cílů. A konečně, já už jsem k tomuto stanovisku obecně podotkl, že tedy máme obavy z tohoto jednotného nástroje, z jeho nasazení a že tedy jsem ochoten dál zpracovat se s pravodajkou na řešení této záležitosti. Děkuji. Děkuji, my máme velice kvalifikovanou stínovou zpravodajku k tomuto tématu, protože pracuje na tomto nástroji také na půdě výboru AFED. Moje skupina souhlasí s tím, že je třeba, aby došlo ke zjednodušení a synergii mezi těmi 12 externími nástroji financování, ale máme určité pochyby. Obecně jsme přesvědčeni, že možná by bylo dobré sloučit šest nástrojů eh, zahraniční politiky, pět nástrojů rozvojové pomoci a některé nástroje by tím tedy nadále eh, zůstaly zvlášť, protože my jako parlament máme obavy z toho, že bychom vše házeli do jednoho pytle. Ale pokud tedy by tomu došlo, zatím to není úplně jisté, tak je potřeba přijít tedy s dostatečnými bezpečnostními zárukami a naše zpravodajka již upozornila na to, jak důležité je, kdo bude spravovat tento nástroj a to, jakou úlohu bude hrát Evropský parlament v této věci. Já také oceňuji některé pozměňovací návrhy, které upozorní na důležitost obchodních nástrojů a jejich příspěvku k trvale udržitelnému hospodářskému růstu, jako jsou například pozměňovací návrhy 3 a 7. A pro nás je to dobrá příležitost pro to, abychom dále e, tedy zdůrazňovali úlohu trvalé udržitelnosti, zvláště pokud o ty globální dodávkové řetězce, protože to do budoucna bude, myslím, jedno ze žhavých témat, kdykoliv se budeme bavit o zahraniční politice a o jejím příspěku k trvale udržitelnému rozvoji. Chci také navrhnout pozměňovací návrh, kdy komisi upozorňujeme na to, jak důležité je provádět tedy horizontálně veškerou kontrolu, tedy dodržovat ten princip obezřetnosti. Nyní už to funguje například v případě Kimberly Process, což je tedy to nařízení o minerálech eh, z oblastí postižených konfliktem. A to se ukázalo, tedy vlastně tato možnost kontroly se ukázala být jako velice účinný nástroj pro kontrolu a zvládání tohoto jevu. Takže ano, myslím si, že jde o velice kvalitní návrh. Já bych ráda předložila možná pár pozměňovacích návrhů, ale to je vše. Děkuji a jménem stínového zpravodaje za SND představím já stanovisko frakce, protože Inmar tady bohužel nemůže být. Inmar vítá tento návrh a má ještě několik dalších připomínek. SND plně podporuje integrace různých eh, nástrojů zahraniční obchodní politiky, konkrétně tedy Evropského rozvojového fondu, což je něco, o co parlament už dlouho usiloval. Navrhovaný rozpočet 89,2 miliard euro by měl být vynaložen na to, aby docházelo ke lepší koordinaci evropské zahraniční a politiky a zahraničního obchodu. Za třetí, další prioritou pro SND je obrana eh, toho multilaterálního systému obchodování. To považujeme za jádro celého procesu. Proto tedy potřebujeme lépe nadefinovat některé prvky tohoto nástroje, abychom se, eh, zajistili, abychom se ujistili, že tedy nějak neporušuje pravidla VTO a že nadále umožní uzavírání dohod o usnadnění obchodu a že umožní také lepší koordinaci našich aktivit ve spolupráci s dalšími organizacemi. A konečně Evropský nástroj zahraniční obchodu a politiky musí být spravován v duchu transparentnosti, zodpovědnosti a přehlednosti. Tady tedy vítáme to, že zpravodajka eh, volá potom, aby úloha Evropského parlamentu byla posílena, aby byl zahrnut do celého procesu. Také vítáme odkaz na to, jak důležité je zajistit konkrétní implementaci nástroje Aid for Trade, mm, spolupráci v rámci celého globálního dodávkového řetězce, spolupráci pokud jde o Kimberly Process a podobně a také tedy mm, dodržení toho nástroje, který eh, se týká nařízení o eh, zákazu obchodu se zeměmi, které provozují eh, mučení. IMA také chce, aby v textu bylo jasně řečeno, že je třeba mít možnost provádět kontrolu dohod o volném obchodu, a to jak ex post, tak ex ante. A především to, jak jsou chráněna data k těmto dohodám. A také říká, že je třeba dát větší prostor organizacím občanské společnosti, které takto mohou nepřímo vyvíjet kontrolu. a vítá také důležitost poskytování nezbytné finanční a technické pomoci našim partnerům, kteří tedy díky tomu mohou do budoucna fungovat na naší úrovni. Takže a také tedy by Emma chtěla poděkovat za velice dobrou spolupráci s paní zpravodajkou. Takže nemám někoho dalšího, kdo by se hlásil o slovo a nyní dávám slovo komisi a, zahrani- a externí služby. Nejprve komise pan Bernard Zamdemetrio za ředitelství DEVKO. Dobré ráno, děkuji. Dobré ráno, kolegové. Ano, tedy komise vítá pozměňovací návrhy, které eh, byly předloženy, zvláště tam, kde jde o posílení odkazu na některé nás, konkrétní nástroje zahraniční obchod už tedy figuruje významně eh, v rámci naší zahraniční politiky a je také řešen tedy v příslušném nařízení článek 3.5. Smlouvy říká o tom, že, eh, tedy mluví o tom, že obchod je jedním eh, z důležitých prvků našich zahraničních vztahů. To také tedy je opakovaně zmíněno v programech, jako je Evropa 2030 nebo konsenzus A my tedy jsme přesvědčeni, že tento nástroj umožní vytvářet investice, řešit eh, migrační problematiku u zdroje a tak dále. Pokud je o připomínky eh, k řízení tohoto nástroje, my vítáme tyto připomínky a pracujeme na tom, aby úloha parlamentu byla posílena. Je pravda, že se to tedy děje na úrovni výboru AFET a DV. My si uvědomujeme tu potřebu většího zahrnutí Evropského parlamentu do programování a implementace tohoto nástroje. Tento nástroj je ODE, tedy především určen na rozvojovou pomoc. A nesmíme zapomenout, že 92% celkového objemu vynaložených prostředků jde právě na rozbojovou pomoc. Takže je to opravdu velice důležitý, nebo možná nejdůležitější komponent tohoto nástroje. Ta rozvojová pomoc. Já jsem si také vyslechla tady tu poznámku flexibili- ve smyslu flexibilita versus prediktabilita. A tady vám chci připomenout, že tedy pokud je o evropský rozpočet, navrhujeme také ponechat určitý objem prostředků, které nebudou alokovány. Bude to zhruba 11 A chápeme tedy také, že je třeba, aby mm, chom měli prostor pro flexibilitu, pokud o vynakládání prostředků. Pokud by však tato částka, odložená, a byla omezena hranicí 20% celkového rozpočtu, obáváme se, že by to uh, omezilo prostředky, které již máme, například k potírání migrační krize a podobně. Je také důležité si uvědomit, že ve srovnání se stávající EFDE e toto nařízení v podstatě tedy do sebe již uh, zahrnulo všechna opatření, která jsou v nařízení EFD, FSDE, ale zároveň tedy přichází s novými opatřeními. My tedy nyní vlastně plníme požadavky celého nařízení. Těšíme se na finální verzi stanoviska, na pozměňovací návrhy a jsme připraveni dále intenzivně pracovat na tomto nástroji. A doufáme, že významně přispěje k zlepšení fungování naší zahraniční politiky a zahraničního obchodu. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Ano, i my jako služba pro vnější činnost, tak Eh, s potěšením kvitujeme zprávu a návrhy vašeho výboru, poněvadž v podstatě tím eh, převádíte ducha a principy, eh, nástroje pro vnější spolupráci, protože to je mm, široký nástroj, který obsahuje otázky udržitelného rozvoje a zahrnuje různé oblasti, jako třeba i tedy obchod. Takže proto vítáme zde ten odkaz na podporu obchodní politice, na takzvanou ekonomickou diplomaci, na inkluzivní udržitelný ekonomický růst, zaměstnanost a především vítáme důraz na multilateralismus, protože multilateralismus je dnes velice aktuální téma. A zhruba řečeno, můžeme podpořit celý tento proces, který navrhuje výbor INTA. A teď pokud jde o téma eh, řízení, governance, takže i my jsme pro, tak jak bylo navrženo, proto, abychom zajistili kontinuální věcné informace o implementaci nástroje a abychom pravidelně si vyměňovali názory, a také i nás inspirovala praxe tohoto výboru, to znamená monitorovací skupina, která bude monitorovat obchodní dohody a smlouvy a bude takovým fórem pro pravidelnou výměnu informací, abychom i každ- na denním základě každodenně tedy zajistili eh, roli parlamentu, který má právo dohledu. Takže vítám i některé připomínky, které zazněly, například eh, od paní Hautala, která hovořila o významu toho, že je třeba zajistit transparentnost dodavatelských řetězců. Mm, mm, to musí jít ruku v ruce s vytvořením obchodní dohody a potom otázka jako biznis, lidská práva, transparentnost, eh, zodpovědnost a standardy. Takže zde eh, to je velice důležité. Eh, a bereme na vědomí a budeme se inspirovat rokování vašeho výboru. Děkuji. Já myslím, že tady je velký prostor proto abychom podpořili společně všichni ten, eh, toto stanovisko a mm, především mm, doufám, že i komise si vezme k srdci ty naše připomínky, které se týkají governance. A oh, mě zaráží, že komise tedy neposkytla eh, dostatečné detaily parlamentu, protože předtím, než vždycky vyhodnotíme Eh, výhody, eh, účel nějakého nástroje, tak potřebujeme vědět, jak bude zpravován, jaká bude jeho governance. Potřebujeme informace o tom, takže to přece je zásadní. Good governance, eh, řádná zpráva rozpočtu je podstatnou věcí pro celou Evropskou unii. Takže jsem ráda, že tady vidím konsensus mezi politickými skupinami a doufám, že se nám podaří vytvořit dobré stanovisko. Výborně. Deadline je 27. listopadu, 6 hodin odpoledne, 18 hodin tedy. Bod 10, to je parlamentní forum G20, Buenos Aires a naší delegaci tam vedl pan Biklan. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové. Ano, takže Devět členů našeho výboru se zúčastnilo G20 v Buenos Aires, tedy to bylo to parlamentní fórum, poslanci eh, z většiny mm, politických frakcí a také i mm, na, eh, nás doprovázeli poradci. Takže zhruba řečeno, mm, výsledek je pozitivní. Mm, určitě to byla úspěšná delegace, i když logisticky velice komplikovaná. A my jsme se zúčastnili prvního takového fóra v kontextu G20. V podstatě bylo to poprvé, mm, protože mm, všechny ostatní akce tedy se organizovaly na jiných úrovních a a zde tedy bylo dobré zastoupení parlamentu a kolega McAllister a já, my jsme se zapojili do debatních panelů, eh, panel o transparentní governance, bez korupce, potom pan McAllister tedy se zúčastnil tohoto i mm, tedy toho prvního panelu a já eh, jako za INTA jsem se zúčastnil panelu o multilateralismu Ehm, i na bilaterální úrovni ehm, jsme tam vytvořili celou řadu užitečných kontaktů, i na regionální úrovni, i jsme se sešli se zástupci občanské společnosti ehm, před, tedy i po tomto fóru. A byl to zásadní moment eh, pro naše vztahy s Mercosurem a pro účely asociační dohody s nimi, takže my jsme tam vyslali jasný signál, že jsme pro to, abychom uzavřeli tato vyjednávání co nejdříve a určitě před evropskými volbami si to přejeme, samozřejmě. Ta doba, to byla doba eh, těsně po volbách prezidenta v Brazílii a samozřejmě to mělo svůj dopad na ty trendy a na ty možnosti, které skýtá vyjednávání s Mercosurem. My jsme se i sešli s oběmi komorami argentinského parlamentu a viděli jsme velký zájem z jejich strany. Kdybych měl mm, tedy říct si, co bylo negativního, tak to byla úroveň některých těch schůzí. My jsme chtěli se sejít i s prezidentem Argentiny, to také ne, nenastalo a potom i některé mm, ty dvě schůzky, mm, jak si ty, mm, jak si eh, byly downgradovány, kdy jsme se nešešli s ministry, jak jsme si přáli, ale s náměstky pouze. No ale náš sekretariát by se měl věnovat dvěm věcem. Především bychom měli posílit parlamentní dimenzi G20 a dobrým signálem by bylo to, že kdybychom to, co se teď uspořádalo v Buenos Aires, aby se opakovalo i na mm, v kontextu příštích G20. Dále monitoring vyjednávání s Mercosurem, protože to je důležité jednání z EU, pro EU. Takže tímto bych to uzavřel. Ale jestli mám čas, tak ještě bych řekl mm, mm, parlamentní fórum G20. Já si myslím, že to eh, lze uvítat. A mm, někteří i další kolegové z parlamentu G20 z jiných států tak to uvítali, protože to dává takovou demokratickou legitimitu celému procesu G20. To nejsou tam pouze představitelé vlád, ale i parlamentů. A hostit hostitelská země Argentina. No, jste, my mm, mm, jsme všichni viděli, že po desetiletích izolace a protekcionismu se Argentina otevírá a mm, angažuje se v multilaterální eh, mezinárodní spolupráci. Tam je, v tom je třeba jim pomáhat, podporovat je v tom. A je třeba je podporovat v tom, aby zahrnovali více Eh, občanskou společnost do celého toho procesu. A nyní vyjednávání EU-Mercosur. Samozřejmě mm, my eh, mm, jsme eh, tam sice byli, všichni to vítají velice otevřeně, ale všichni vědí, že mm, problém bude brazilský prezident. Nikdo neví, co od něj očekávat teď. A jak všichni dobře vědí, vůbec to tam nebude jednoduché, tedy v regionu tedy je, vztahy mezi členy Mercosuru nejsou jednoduché. Také jsme využili příležitost a sešli jsme se s představiteli parlamentů z řady zemí a především jsme tam propagovali, prosazovali naše návrhy, reformy e, Světové organizace obchodu. Všichni vědí, že je třeba ji reorganizovat, je třeba ji reformovat. Mm. A, a takže e, pokud jde o spolupráci, takže zde ta spolupráce byla velice dobrá. Měli jsme i podporu delegací, e, všech delegací a mm, také i nám hodně pomohla e, tedy pomohla nám tedy delegace v Argentině, delegace Evropské unie v Argentině, i pomohla nám hodně komise, i jsme dostali briefing, pardon, nedostali jsme, pardon, briefing od eh, Evropské eh, služby pro vnější činnost, by, nám, to by nám velice pomohlo, kdybychom předem něco od ní dostali. To je taková moje kritika na její adresu. A také se nám podařilo i mm, ukázat, že naši poslanci z různých politických skupin napříč spektrem jsou jednotní, když jde o to vysílat evropské signály a prosazovat naše společné zájmy. A také i mm, se nám podařilo, myslím, i e, mm, tam e, e, jak si být vyslyšeni díky i médiím, mm, která o nás měly zájem. Děkuji, stručně pan Scholz, děkuji, pane předsedo. Vy jste, mm, to byl velice zajímavý detailní briefing, jenom já jsem to asi neslyšel, ale G20 za čínského předsednictví si vytvořila ocelářské fórum. Tak já se ptám, zdali to tam také proběhlo. Tady to fórum, ocelářské fórum, bylo tak se ptám, jestli také se to tam konalo. To, protože to ocelářské fórum G20 to je mm, nástroj, který je třeba využívat, si myslím. Takže sehrál to nějakou roli? A druhá otázka, vy jste zmínil reformu mm, Světové organizace obchodu, VTO a mm, zástupci těch rozvinutějších zemí z jihu, tedy eh, eh, propojují i oni už obchod s eh, udržitelným rozvojem. Děkuji. Já také otázku. Eh, zdali tedy hm, zástupci G20 a fora eh, eh, zdali tedy hm, hm, také jednali se zástupci USA a potom, jaké byly vztahy mezi těmi různými státy zastoupenými v tomto fóru. Děkuji. Za prvé, pane předsedo, musím vám říci, že na americká delegace nebyla přítomna, tedy na fóru, parlamentním fóru G20, nikdo z amerického kongresu tam nebyl, takže na to nemohu odpovědět potom, nemám. A my jsme hodně diskutovali o Spojených státech, to je pravda, to je evidentní, ale to není to tež. A rovněž jsme diskutovali i o nich během panelů. My jsme organizovali panelové diskuze s řečníky, s přednášejícími a potom vždycky po, té, po prezentaci panelistů probíhaly diskuze a hodně se právě mluvilo o postoji Spojených států a o těch různých možnostech, hm, eh, které se týkají jejich tarifních celních rozhodnutí, tak jak to deklaroval prezident a USA. A nyní asi eh, tady nepanuje velká důvěra tedy USA VVTO. A téměř všichni, kteří se toho zúčastnili, aspoň ti, kteří si vzali slovo, tak vyjadřovali podporu VTO a uznávali samozřejmě s tím, že uznávali, že je třeba reformovat VTO. My jsme nedisk diskutovali věcně o návrzích EU, protože naši partneři neměli ty odborné znalosti, aby o tom mohli s námi diskutovat. Ale, jak jsem řekl, USA nebylo zastoupeno. A potom to ocelářské fórum. V podstatě tady asi ta moje odpověď by byla stejná. Asi to bude 1. prosince, mm, až se sejdou zástupce vlád, tak tam proběhne ocelářské fórum a i ten můj panel, který jednal o multilateralismu, tak tam byl zástupce Koreji. A tam se hovořilo právě o, e, těch otá- o té otázce nadměrné kapacity výroby oceli. A Helmute, ano, udržitelný rozvoj, to je téma, které hodně zaznívalo v různých panelech. A potom otázka agendy 2030 a to, že ve všech obchodních politikách je třeba, abychom reflektovali vždycky ten udržitelný rozvoj. Musím říci, že někteří analytici, ne samozřejmě delegáti, ale na úrovni analytiků jsem mm, viděl, že jsou skeptičtí, eh, pokud jde o tu parlamentní dimenzi G20, protože v podstatě říkají, že mm, parlamenty stejně nemohou o ničem rozhodovat, že o tom rozhodují představitele vlád. Ale důležité je, abychom se setkávali a mluvili, debatovali. A, a, eh, a eh, takže Ano, asi teď mi tady říká pan předseda, že důvod, proč tam nebyla parlamentní delegace USA, je, že zrovna tam probíhaly volby. Děkuji. Tím jsme uzavřeli bod 10 a nyní přejdeme k bodu 11, což je první hlasování. One minute to go, but, uh... Ještě nám zbývá minutka, ale myslím... Ano, prosím. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Já mám mm, takový jeden malý bod, protože jsem byl sekretariátem výboru INTA informován, že vy jste předal dopis mm, premiérovi Japonska, Shinzo Abeovi, eh, vaším jménem, z titulu tedy předsedy výboru INTA. A musím vám říci, že tento dopis mě překvapil protože já, jakožto stínový zpravodaj, tak já jsem nebyl konzultován eh, o obsahu a já jsem hovořil s dalšími stínovými a oni také nebyli konzultováni, takže my jsme o tom nerozhodli, my tedy ve výboru INTA. Já tedy kladu otázku, kdo vám dal mandát, abyste předal tento dopis. A dále je to takové zvláštní, že tento dopis byl přímo adresován panu Abemu, protože normální cesta je prostřednictvím mise, tedy zastoupení Japonska zde v Bruselu. A dále vy v tom dopise hovoříte o nás, říkáte we, my, a já se ptám, za, za koho hovoříte, za vás a samotného, nebo za výbor INTA, protože já mám dojem, že to ne, není názor všech vy tam říkáte, že chcete zprávy, novinky o e, kapitole GSD před hlasováním ve výboru, nebo respektive na plénu, e, než se bude hlasovat o smlouvě s Japonskem na plénu. A já se ptám, jakou máte strategii? Proč žádáte toto? A mm, mm, my jsme se sešli z delega, delegace EU Japonsko, se sešla ve Štrasburku a kde zpravodaj za SAD nám jasně řekl, informoval nás o mm, schůzkách, které proběhly, takže by bylo dobře, abyste také e, konzultoval zpravodaje. A musím vám říct, že jsem velice překvapen a kladu si otázku, jaká je přidaná hodnota takovéhoto dopisu. Děkuji. Max? Mnohokrát děkuji za tyto poznámky. Ano, my jsme skutečně přijali usnesení paralelně s tím, o čem jsme hlasovali tady ve výboru. A já jsem měl pocit, že je mou povinností dát na vědomí Japoncům, že velká většina ve výboru je pro dohodu s tím, že je to potřeba ještě vyjasnit. Takže mezi otázkami v tom usnesení ty věci byly. My jsme to včera eh, projednali na zasedání koordinátorů a já jsem zohlednil žádost koordinátoru, aby se o tom mluvilo ještě předtím, než se ten dopis odešle. A teď přejdeme k hlasování. Provedeme zkušební hlasování. Já doufám, že všichni mají elektronické karty pro hlasování a hlasování je zahájeno. Not working? Nefunguje to. So, everybody has voted. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. a všechno je v pořádku. Takže kdyby to bylo skutečné hlasování, samozřejmě bych hlasovala pro, ale já jsem se dívala, kolik lidí hlasuje, ale vlastně jsem to nesledovala. Ne, bylo to zkušební hlasování. Takže já jsem hlasovala pro. Dobře. Dokonale. Takže první skutečné hlasování se týká technologie blockchain, je to zpráva Emmy McClarkin a první návrh je kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 4 pro, omlouvám se, omlouvám se, zapomněl jsem 31, 31 Klauze Bochnera, kdo je pro, proti, zdrželi se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 proti, zdrželi se přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijat. 60 pro, proti, zdrželi se přijat. 63 pro, Proti? Zdrželi se. Prověříme. 63. Prověříme. Hlasujeme. And the vote. A hlasování je uzavřeno a návrh byl zamítnut. 64. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 65. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 66. Pro? Proti? zdrželi se. Zamítnut kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 7, 73 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Přijat. Druhá část pro, proti, Zdrželi se. Prověříme druhou část návrhu 73. Hlasování je zahájeno. A hlasování je uzavřeno a návrh byl přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 87 pro, proti, zdrželi se přijat. 89 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 95 pro, Proti? Zdrželi se. Já myslím, že byl zamítnut, ale prověříme to. 95. Hlasujeme. A hlasování je ukončeno a návrh byl zamítnut. Kompromis 16. Pro, proti, zdrželi se přijat. 103. Pro, proti, zdrželi se zamítnut, 104 pro, proti, zdrželi se zam, přijat, kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijat, 107 pro, proti, zdrželi se přijat, 109 pro, proti, zdrželi se zamítnut, kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijat, 111 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijat. 116 pro, proti, zdrželi se přijat. 117 pro, proti, zdrželi se přijat. 82 pro, proti, zdrželi se přijat. 7 pro, proti,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 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. 20 pro, proti, zdrželi se, přijat. 21 pro, proti, zdrželi se, Přijat. 22 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 23 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 1 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 2 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 3 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 4 pro. Proti zdrželi se. Přijat. Pět pro, proti, zdrželi se. Přijat. Šest pro, proti, zdrželi, zdrželi se. Zamítnout, ale prověříme to. Šest Zahajujeme hlasování. A hlasování je uzavřeno a návrh byl přijat. Takže teď stanovisko ITRE, odstavec 12, o tom musíme hlasovat pro, proti, zdrželi se přijat. A teď tady máme závěrečné hlasování, elektronické, zahajujeme hlasování. Hlasování uzavřeno. Návrh byl přijat většinou. Blahopřejeme Emě mekláken. So, next point is point 12. Další bod je bod 12. Modernizace VTO. Několikrát jsme o tom poslední době mluvili. 10, 12. Jedno číslo, jeden seznam. Program se změnil. Takže, aby to bylo jasné, je to bod 12. Hlasujeme o VTO. A je to zpráva pana Rybika a má. Takže nejprve kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, Přijat. Kompromis 4a pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 31 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Přijat. A navíc ke kompromisu 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 43 druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijatá. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 15, 14 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 53 pro, proti, zdrželi se. Přijat kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Přijat kompromis 13 pro, proti, zdrželi se. Přijat doplnění kompromisu 13 pro, proti, zdrželi se. Přijato 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijat, kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijat, 71 pro, proti, zdrželi se, přijat, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijat, kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijat. 77 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijat. 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Zamítnut 7 pro, proti, zdrželi se přijat. 8 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 9 pro, proti, zdrželi se, přijat, 10 pro, proti, zdrželi se, přijat, 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 12 pro, proti, zdrželi se, přijat, kompromis 2 pro, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijat, 1 pro, proti,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 K návrhům DV bych požádal, abychom hlasovali také o odstavci 4 DV. Není to v kompromisu 3. Takže sekretariát říká, že to není kompatibilní s kompromisem. Co si o to myslíte, pane Rybigu? Je to kompatibilní? On je velkorysý. Dobře, budeme hlasovat o odstavci 4 DV. Takže odstavec 4 DV. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Teď odstavec 8. Odstavec 8 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 9 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 11 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Odstavec 13 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Odstavec 15 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 16 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 17 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. A celé usnesení v pozměněné podobě hlasování je zahájeno. And the vote is... A hlasování je ukončeno, přijato velkou většinou. A teď máme stanovisko k reformě VTO. Mnohokrát děkuji. Další bod je bod 13. Přistoupení Samoe k dohodě o spolupráci. Máme k tomu pozměňovací návrh 1. Já chci vysvětlit eh, tuto věc, protože se vedla diskuze o tom, jestli je to vůbec přípustné. Sama je na evropském seznamu nespolupracujících jurisdikcí v oblasti zdanění a proto si myslím, že bychom tedy na samou měli nadále vyvíjet tlak a proto jsem navrhla odložení tohoto hlasování. Děkuji. Kdo je na podměňovací návrh jedna, kdo je pro, proti, zamítnuto dva pro, proti, zamítnuto a a konečné hlasování a e, elektronické zahajuji. Končím. Přijato. Velkou většinou. Bod 14. Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdržel se přijato. 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 4 pro, proti, zdržel se přijato. 5 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdržel se, ověříme. Kompromisní návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 6 pro, proti, zdržel se přijato, 9 pro, proti, zdržel se přijato, 10 pro, proti, zdržel se přijato, 11 pro, proti, zdržel se přijato, 12 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdržel se, Zamítnu to řekl bych, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Je to zcela jasně zamítnuto. 14 pro proti, zdržel se, přijato, 17 pro, proti, zdržel se, přijato, 18 pro, proti, zdržel se, přijato, 19 pro, odpadá, 22 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 23 pro, proti, zdržel se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 24 pro, proti, zdržel se zamítnuto, ověříme 24, zahajuji hlasování. 24. Končím. Zamítnuto. Kompromisní návrh 4 pro. Proti. Zdržel se. Ověříme. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 28 pro. Proti. Zdržel se přijato. 29 pro. Proti. Zdržel se přijato. 32 pro. Proti. Zdržel se. Ověříme. Zahajuji hlasování. končím. Všichni jsou najednou pro. Ale je to každopádně přijato. 35 a 36 a 37 identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné, ale všichni hlasovali, takže zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 39, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 40, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je to zamítnuto, ale ještě to ověříme. Končím hlasováním. Zamítnuto. A nyní celkové závěrečné hlasování zahajuji. Končím. Přijato. Děkuji. Děkuji zpravodajovi. A tím tedy končí hlasování. A přecházíme k bodu 15. Pokud někdo chce odejít, prosím, dělejte to potichu. 15. Aktivity monitorovací skupiny. My jsme měli monitorovací eh, skupinu na téma GSP a já dám slovo Kristofu Jenerovi. Děkuji velice. Chci jenom říci, že 16. října se sešla monitorovací skupina KGSP. Řešili jsme dvě témata. Za prvé potenciální odložení režimu eh, zákazu obchodu se zbraněmi pro, s Kambodžou a Myanmarem a také jsme hovořili o střednědobém přeskumu. Komise nás informovala o průběhu eh, své mise na Myanmaru a o tom, že eh, tedy eh, v oficiálním věstníku vyšla informace o tom, že bylo zahájeno řízení pro pozastavení obchodu se zbraněmi s Myanmarem. Výsledek se dovíme zhruba po roce a může to skončit jakkoliv. Nesmíme zapomínat na celkový cíl eh, nařízení DSP a tím je tedy zmírňování chudoby a trvale udržitelný rozvoj. Protože já si pořád myslím, že i když ta situace je velice vážná v Kambodži a Myanmaru, jsou tu i další důležité aspekty zaměstnávání žen a další, které jsou ve hře a ty bychom neměli ohrozit našimi aktivitami. A konečně komise nás také informovala o střednědobém přeskumu tohoto schématu a podotkli, že údaje, které byly používány pro tuto studii, nezahrnují vyčerpávající údaje za celé čtyři roky. To je asi vše, co bych k tomu teď chtěl říci. Děkuji. Máte nějaké otázky? Zdá se, že ne. Další monitorovací skupina se sešla na téma Spojené státy, Kanada, Mexiko a samozřejmě bavili jsme se o dohodě NAFTA pro druhé milenium, nyní je to tedy nazýváno USMCA. A protože šlo původně o dohodu NAFTA, obsahuje eh, některá ustanovení, která naš, podle našeho názoru nejsou v souladu s pravidly VTO, například to pravidlo o skutečném, o eh, autentickém původu, u, eh, tedy jestliže deklarujete něco jako, že je z vaší země a minimálně 40 komponentů takového výrobku skutečně musí z dané země pocházet. A pak je tam také problematika exportních kvót. A jsou tam také určité tarify. My jsme se o této, debatě, o této dohodě bavili a vyslali jsme komisi jasný signál v tom smyslu, že chceme získat lepší představu o tom, jaký dopad to bude mít na evropské výrobce. A komise slíbila, že dodá vyhodnocení o dopadu. A to tedy je vše ze zasedání monitorovací skupiny US Kanada Mexiko. Náš zpravodaj pro Kanadu, pan Pabrix, opustil parlament a zatím pro něj nemáme náhradu. EPP to tedy bude muset zvážit. Dobře, nemáte žádné otázky, takže jdeme k delegaci ad hoc a misi do Jižní Afriky, která se účastnila také Mariče. Děkuji, pane předsedo. My jsme cestovali do Jižní Afriky eh, od 29. října do od 1. listopadu. Ti z vás, kteří eh, pravidelně sledují naše aktivity ve vztahu k africkému kontinentu, vědí, že tedy eh, se tam událo mnoho změn. Zuma už není prezidentem, máme nového prezidenta, pana Ramaposu, který nás navštívil minulý týden i ve Štrasburku. Tato návštěva byla příležitost eh, poznat na vlastní kůži, jak probíhají změny v Jižní Africe napří- a setkat se s některými představiteli, například ministr Korda nám dobře vysvětlil to, jak se nová vláda snaží zvládat problematiku korupce a celý ten problém tedy vlastně zneužívání státních struktur k vlastnímu obohacování a podobně. Také jsme měli možnost hovořit s ženami, podnikatelkami o tom, jak je lze splnomocnit prostřednictvím obchodu. Potom jsme také vedli velice dobrou debatu o zemědělství, o určitých konkrétních tlacích, které bohužel existují mezi Evropskou unii a Jižní Afrikou. A doufejme tedy, že se je podaří odstranit. Také jsme měli možnost navštívit důl na platinu, což bylo tedy opravdu mimořádný zážitek pro nás, pro všechny. Vidět tedy, v jakém rozměru vlastně probíhá těžba, jak obrovský je to důl. A také jsme měli možnost pohovořit si nejenom tedy s pracovníky tohoto dolu, ale také se zástupci místní komunity. Také jsme se se zástupci Jižní Afriky bavili o pozemkové reformě, od konce apartheidu nedošlo k tomu, že by černí Afričané postupně vlastnili víc pozemků, což vede ke vzniku napětí a je tedy třeba situaci řešit komplexně. Někteří tedy farmáři se nechtějí dát své půdy a myšlenka redistribuce pozemků je tedy teprve předmětem eh, spekulací. Také jsme navštívili Kapské město a jeho vinice, které fungují eh, poměrně progresivně, eh, tedy přímo, tato vinice má přímo ve svých prostorách školu pro děti všech tedy národností a mm, etnik a také tedy vlastně nabízí takové školicí kurzy pro kohokoliv, kdo by chtěl obdělávat svoji půdu a založit na ní vinici. Čili to bylo velice zajímavé potkat se s těmito lidmi, zjistit, jak probíhá ta transformace v Jižní Africe a já opravdu doufám, e, že tedy návštěva nového afrického parlamenta v, prezidenta v parlamentu eh, přispěje k posílení našich vztahů, protože eh, tady, když se podíváme, jak nejistá je situace ve světě, je dobré si vážit těch stabilních dlouhodobých vztahů a partnerství s Jižní Afrikou se může osvědčit pro obě strany. To bylo také vlastně takový, eh, takové hlavní moto naší návštěvy. Děkuji. Pokud jde o tu transformaci, já mám také pocit, tedy, že eh, zatím to tedy bylo ve vztazích s Jižní Afrikou takové nejisté. Eh, děkuji. Já chci poděkovat této delegaci, protože si myslím, že tedy dobře vystihla vývoj v Jižní Africe, to, jaké problémy tam jsou, zvláště v oblasti zemědělství, se ukázalo, že vývoz a kvalitativně, tedy vysoce kvalitní vývoz obo, přispívá tedy k určité integraci různých skupin ve společnosti, že tedy umožňuje zahrnout i nové skupiny obyvatel. Já jsem například tedy, na mě udělala velký dojem právě ta škola, která byla otevřena na půdě zemědělského podniku a která umožňovala spolupráci. A to také ukazuje, že pozemková reforma v Jižní Africe je důležitým předpokladem pro zvýšení produkce A eh, je tedy eh, tu také ta debata o tom, že ty velké, opravdu velké farmy aby byly rozděleny do menších eh, celků. O to usiluje i stát a já myslím, že by to pomohlo obyvatelstvu na venkově. Já jsem byl trošku překvapen návštěvou toho dolu, který, kde se těží nejenom platina, ale také kobalt, což je nezbytná surovina pro výrobu baterií a my vlastně za svůj život spotřebujeme baterií, ve kterých je dohromady zhruba 7 kg kobaltu a cena kobaltu stále roste. To bylo tedy vlastně takové, takový zajímavý příspěvek k debatě o tématu globálního obchodu se surovinami. A Pak jsme také tedy eh, měli možnost seznámit se eh, s odpadovým hospodářstvím u tohoto eh, dolu, protože i hlušinu je vlastně možné opakovaně vytěžovat pro, za účelem získání kobaltu. A z tohoto pohledu tedy ten, ta návštěva v Jižní Africe byla velice zajímavá. A byly to pro nás velmi zajímavé poznatky. Děkuji, Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo, také já. Chci poděkovat Mariče za velice eh, dobře vedenou delegaci. A musím říci, že ne. Všechno se vyvinulo tak, jak bylo naplánováno, pokud o ty eh, exkurze a podobně, ale přesto tedy my jsme viděli mnohé a to, co se nepodařilo, lze připsat na vrub stále se měnící situaci. Pokud jde o návštěvu dolů, mně přišlo tedy také velice zajímavá, ale ještě zajímavější. Mně přišlo to následné setkání s mm, zástupci místní komunity, kde bylo možné tedy debatovat o tom, co vlastně povrchová těžba může přinést obyvatelům okolních oblastí. A Já eh, si myslím, že se tady ukazovala určitá míra vykořišťování černého, mm, černé části populace, protože tedy ten zaměstnavatel patří k těm jedním, jednomu z těch tří největších světových koncernů těžařských eh, se sídlem ve Spojených státech. A já jsem se zabýval touto problematikou i eh, na v době, kdy jsem působil na Vídeňské univerzitě, tam jsem o tom napsala vlastně knihu o tom, jak fungují tyto nadnárodní těžarské americké koncerny, které tedy vlastně fungují v takové izolaci, pouze vytěží to, co je hodnotné a to dále eh, peněží, ale nic nevrací eh, zpět té místní komunitě. A já doufám, že tedy tady eh, dojde k určitému pokroku v této věci obecně a především také v Jižní Africe. A za druhé, eh, pokud jde o pozemkovou reformu, to je velice kontroverzní téma. Na jedné straně tedy eh, ty pozem, ty meze pozemkové reformy jsou jasně dány ústavně. A to znamená, že tedy tím jsou omezeny možnosti k redistribuci pozemků eh, těm, kteří vlastně dodnes žijí v bídných poměrech, což je dědictví apartheidu. A pak tu na druhé straně máme zástupce těch bílých farmářů, kteří často tvrdí, eh, že tedy eh, ta eh, černožská populace vlastně stejně není schopna obdělávat půdu efektivně. A pro mě byla tedy velice zajímavá prezentace zástupce právnické fakulty Univerzity z Kapského města, který vlastně je odborníkem na tuto záležitosti a kterého prezident Ramapoca eh, pověřil vypracováním studie o tom, jak by tato redistribuce mohla probíhat. A my jsme ho také pozvali, tohoto odborníka, na naše zasedání do Štrasburku a já doufám, že se dozvíme více. Nestačí tedy vlastně se občas o Jižní Africe zmínit, je třeba si uvědomit, že je to opravdu důležitý globální partner, také tady v oblasti zahraničního obchodu. Obecně děkuji, pan Kempo Beneman. Děkuji, pane předsedo a děkuji také organizátorům této velice užitečné delegace. Já si myslím, že co mě první překvapilo, byl tedy rozsah, eh, bylo tedy vidět to, co vlastně jezdí za auta po jeho afrických silnicích. Eh, vím, že BMW, eh, Mercedes a další vyvážejí mm, v velkých číslech do Jižní Afriky a tam jsem to tedy viděl v praxi. A za druhé, to je taková globální lekce, No, možná e, tedy vy vyvážíte především auta do Jižní Afriky, protože tedy vy i jeho Afričané jezdíte na té špatné straně silnice. Ale mm, já tedy e, jsem byl šokován tím, že čtvrtina evropské ekonomiky byla rozkradená e, tady tím kladem kolem bývalého prezidenta. Čtvrtina tedy celkově celkového objemu hospodářství, což významně poškodilo jeho africkou ekonomiku a vytváří to velké problémy, které nebude jednoduché řešit. A konečně, pokud jde o pozemková reforma, to je opravdu velký problém a buď tedy se to vyvine mm, tím stylem jako ve v Zimbabwe, což by bylo katastrofální pro všechny, a nebo prezident eh, Ramaphosa zatím tedy podle mě postupuje velice chytře, a protože si uvědomil politické tlaky, ale tedy staví se k ním velice inteligentně a pokud eh, tedy situaci zvládne, nemusí se nemusí dojít k tomu katastrofickému scénáři, který by také eh, znamenal tedy dramatický odliv investičního kapitálu ze strany zahraničních investorů i tedy těch bílých farmářů, kteří opouštějí Afriku. Děkuji. Děkuji velice. Feedback of the... Dobře, děkuji za feedback této delegace. Děkuji i za předsedání a budeme sledovat pečlivě vývoj v Jižní Africe. Uh, Tady máme takový malý problém, protože zatím ještě nepřišla komise na příští bod. Pět minut. Okay. Three minutes break. Tři minutová pauza. Okay, so, dear colleague. Dobře, kolegové. Bod 17, což je Aliance EU Afrika pro udržitelné investice a pracovní místa. V posledním projevu o stavu Unie pan eh, předseda Juncker nás trochu překvapil, protože oznámil tuto novou perspektivu to znamená vlastně e, snaha spojit e, smlouvy o partnerství a vytvořit z toho takovou panafrickou pan dohodu, e, která bude v souladu s, s dohodou o volném obchodu s tímto kontinentem. To bylo trochu neočekávané a nebylo to ani jasné, co se tímto míní, a to konkrétně pokud je o dohody EPA jak to vůbec zrealizovat. Ano, samozřejmě máme eh, i ten regionální přístup eh, k EPA, protože obchod mezi EU a africkými státy je vyšší než samotný obchod uvnitř Afriky. Takže takováto spolupráce je užitečná. Ale tento plán je pro nás novinkou a teď bychom rádi si poslechli některé podrobnosti. Paní Eria Askola, vedoucí oddělení pro eh, dohody o partnerství, ekonomickém partnerství, tedy EPA, má na 6 minut čas, aby nám to vysvětlila. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Ano, Evropská unie skutečně podporuje vytvoření eh, mm, to, eh, této zóny volného obchodu, panefrické zóny. Eh, budeme to podporovat i prostřednictvím obchodních politik. V projevu 12. září pan předseda Juncker navrhl takovou alianci EU-Afrika pro udržitelné investice a pracovní místa, což obsahuje ty důležité Eh, myšlenky, jak propagovat eh, větší investice, více obchodu a eh, takže včetně plánů externích investic, včetně obchodních ujednání s Afrikou, to jsou jedny z nástrojů. Když se podíváme na to sdělení, tak tam se jasně říká toto, cituji, Obchodní režimy z EU by měly být využity na maximum jakožto základní kameny ku prospěchu afrického prostoru volného obchodu v Africe. To je prostor, který se teď buduje. Konkrétně to znamená, že bychom měli více přesněji se zaměřit na implementaci dohod o mm, ekonomickém partnerství v subsaharské Africe, zaměřit se na rozšíření těchto dohod EPA na jiné země a jiná témata, která v současnosti pokrývají stávající dohody EPA a zintenzivnit i e, jednání se Severní Afrikou e, a s nimi vyjednávat komplexní dohody o volném obchodu jako s Tuniskem nyní a možná i do budoucna s Marokem. Rovněž také i nadále podporujeme další kroky v rámci aliance, mm, které nespadají přímo do gestce eh, DG Trade, ale já je zmíním. Technická a finanční pomoc. Eh, mm, mm, to má pod sebou DG Nevko, potom eh, i eh, růst pracovních míst v subsaharské Africe. Zde bychom chtěli také se zapojit my jako DG obchod do této aktivity a také se hodně angažujeme, protože to jsou dokumenty, které umožní africkým partnerům, aby eh, mohli se zapojovat do Eh, eh, regionálních a eh, tedy globálních procesů a mm, hodnotových řetězců a dále i v oblasti zemědělství. Mm, tam byla vytvořena pracovní skupina pod panem komisařem Hoganem, která se nazývá Venkovská Afrika. Dále jde o to vytvářet nezbytné pobídky eh, pro investory v regionu a v Africe a to je součást třetího pilířu, to je ten externí investiční plán pro africké partnery. Obchod by měl být více součástí i dialogu mezi veřejným soukromým sektorem a udržitelného podnikání, což je taková platforma, pro dialog mezi eh, vládami a soukromým sektorem v Africe. A v neposlední řadě také i zdůrazňujeme alianci, eh, tedy máme takový příslip, že aliance lépe nám pomůže eh, používat nástroj jako mm, facilitace obchodu, jako, je, jako jsou normy pro výrobky, což jenom podpoří obchodní výměny mezi EU a Afrikou. Děkuji za pozornost. Maria Arena. Děkuji. Stejně jako vy, pane předsedo, já jsem byla překvapená, když jsem mm, slyšela, co řekl pan Juncker ve svém projevu o stavu Unie. A já mám několik otázek na komisi právě k této nové strategii Evropské komise vůči africkému kontinentu. Je pravdou, že Eh, vždycky to byla eh, zóna volného obchodu, kterou Evropa podporovala, protože v Africe je třeba rozvíjet interní obchod v Africe, tedy kontinentální africký obchod, ale v každém případě je třeba se zaměřit eh, na tuto interkontinentální zónu, poněvadž již několik let vlastně bychom vůbec nebyli schopni podporovat regionální přístupy. Regiony v Africe selhaly naše dohody ekonomického partnerství se skupinami zemí, tedy s regiony a jediná dohoda, která byla uzavřena a která se týká regionál, regionálního rozvoje, je dohoda se Sedekem a ostatní, třeba s Východem, tedy eh, nebo, ekonom, nebo dohoda se západní Afrikou, nebo i mm, s se Střední Afrikou to vlastně již neexistuje, tak to zůstalo pouze na papíře. A tedy začít vyjednávat o globálním partnerství s 54 zeměmi v Africe, tam, když naše strategie z regionální úplně selhala, takže podle mého mm, soudu by bylo lepší se zaměřit na regiony na regionální spolupráci. A já bych chtěla vědět, jak to vidí DG Trade z Evropské komise a jaké prostředky máte k dispozici pro to, abyste mohli eh, pracovat, implementovat tento politický projekt pana předsedy Junckera. Za druhé, zde může nastat kolize mezi vyjednávání po kotonu, post kotonu, tam je třeba redefinovat vztahy mezi EU, Pacifikem, Karibikem a Afrikou. Samozřejmě tady nejde pouze o vztahy s Afrikou, ale i o země Karibiku a Pacifiku. A já se ptám, není zde nějaká opozice mezi těmito strategiemi, nejsou v rozporu? Na jedné straně máme takovou mega smlouvu s Afrikou, kterou, o kterou nám jde, a potom ty ostatní regiony budou jen tak stranou to si parlament nepřeje, protože v Kotonu a v režimu po Kotonu. Tam jsou tři hodnoty. Za prvé rozvoj, druhá hodnota je eh, governance, řízení a potom třetí to je obchod a to jde ruku v ruce. A v tom, co tady máme na stole od pana Junkera, tady mám dojem, že on přijmel takovou čínskou strategii k investicím v obchodě, jenom biznis, jenom obchod v Africe a zapomínáme na ty další dva zásadní pilíře a to je governance, řádná zpráva věcí veřejných a potom rozvoj. A já tedy si kladu otázku, protože podle mého soudu pan Juncker zapomněl na ty dává další pilíře, které jsou tak zásadní pro vztahy mezi EU, Afrikou, Karibikem a Tichomořím. Děkuji, pane předsedo. Mě by zajímalo, pokud je o komisi, získat odpověď na to, jak se tedy staví k tomu, že některé národní vlády nyní tedy přicházejí se, se svojí vlastní hospodářskou politikou ve vztahu k Číně. My máme například v Německu náš vlastní takzvaný Marshallův plán, který oznámil náš ministr hospodářství ve vztahu k Africe. Je tedy možné to pak nějak navázat na aktivity, které plánujete vy, nebo plánujete nějaký dialog, nebo prostě hodláte nadále jen prosazovat svoji evropskou politiku? Ehm, já... Děkuji, pane předsedo. Jak jste sám řekl, tak tato iniciativa pro nás také byla překvapením a já si kladu otázku, jak je to vůbec promyšlené i vzhledem k faktu, že tady máme co dočinění s celou řadou mm, různých, velice odlišných zemí na, růz, v různých fázích vývoje. Mm, a takže jak to komise promyslela, mm, jak pojme tedy tu různorodost těchto zemí v tomto plánu. A jak řekla i Maria Arena, Tady máme dva důležité prvky, které vypadají, vypadá, že tady nejsou. Jedna governance, řádná zpráva. Víme, že nezákonné finanční toky z afrického kontinentu do Evropy a na jiná místa na světě, tak ty jsou daleko větší a dokonce tři až desetkrát větší, než je hodnota toků směrem do Afriky. A takže jak, jaké jsou vaše záměry s governance? Já vím, že i v Africe Eh, se snaží to řešit, tyto finanční toky, eh, například eh, Kofi Annan, pokud vím, ten tehdy předsedal i důležitému panelu a pan prezident Becky. Takže můžeme podpořit tyto kroky a potom rozvoj. rozvoj. No tady máme nové nástroje, máme externí investiční plán, a jak mm, mm, se bude transformovat tento nový plán a jak zajistíme, že mm, skutečně tam budeme podporovat ty rozvojové faktory a nebudeme ignorovat potřeby zdravotnictví, školství, což jsou faktory, které mají eh, potom efekt na dopad na pozitivní dopad na obchod. A Dále k obchodu. Mm, mm, jsou zde nějaké mechanismy, jak pomoci i regionálnímu obchodu, jako třeba eh, společenství východní a Afriky nebo ECOWAS, takže aby byly součástí tohoto kontinentálního přístupu. Takže tady bych chtěla znát vaše plány. Dobře, Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat komisi za tyto informace. Náš stínový tady, naše stínová tady není, ale my jsme o tom také stručně diskutovali a ceníme si toho, že pan předseda e, e, se snaží tady přeformulovat ten nový přístup k Africe ve svém projevu, ale také, jak řekli kolegyně, měli bychom se zaměřit, nebo toto partnerství by více mělo se zaměřovat na eh, jaksi důvěru. Eh, musí to být komplexní přístup. Maria Arena již mm, se zeptala, jak to bude s procesem teď eh, v tom režimu po kotonu, post kotonu. Ty tři pilíře tam jsou. Zdá se, že governance, řádná zpráva věcí veřejných, tedy tento pilíř, a ten rozvojový pilíř, jako kdyby byly odsunuty na druhou kolej. A jak si, přece to se týká všech zemí AKT. Tady my se zaměřujeme pouze na obchod. A tady asi bychom neměli se chovat, jako to je zavedené, jako vždycky. A moje otázka na komisi je, očekáváte skutečně, že Eh, ta orientace afrických zemí, eh, tedy rozvinout eh, zónu volného obchodu se celní unii svým způsobem, že to bude proveditelné vůbec za stávajících podmínek. Není to příliš dlouhá perspektiva? Co to znamená teď z krátkodobého a střednědobého horizontu? Protože logika celní unie. No, to v podstatě mm, jak si odebere možnost některým africkým státům interně rozvíjet vlastní ekonomiku. Takže je třeba i asi přistupovat diferencovaně k jednotlivým státům v Africe. A naše mm, povinnost je doprovázet tento proces. A takže my jsme se eh, ponaučili z té návštěvě eh, v Jižní Africe o tom, že když budeme dávat eh, kredity těmto zemím, tak to jim pomůže v udržitelném rozvoji, v investicích. Takže my bychom měli eh, tedy mm, vše nechávat na nějakém ad hoc dobrovolném přístupu, ale národní strategie a SDG eh, musí být nutně propojeny a musí to být po závazek, závazek a ne nic dobrovolného. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě my vítáme přesun k volnému obchodu, mezování překážek v celé Africe a pomoc investicím a vytváření pracovních míst. Nicméně trošku mi dělá starost, že chceme omezit rozdíly v Africe. Jde o to vůči komu máme lojalitu, je to velice důležité bez ohledu na to, v které africké zemi jste. A v jeho africkém parlamentu jsme se setkali s mluvčí, paní Mastaby. Mluvilo se o tom, že tam bude přímo volené schromáždění a jednotná celní unie. Já bych nebyl rád, kdyby v Africe vznikla nějaká další Evropská unie. Já myslím, že bychom měli respektovat demokracii. Podle mě to nebude fungovat, když bude parlament v Nigérii a vrchní soud eh, někde jinde, v Alžírsku. Proto si myslím, že musíme být nesmírně opatrní, když se budeme snažit prosazovat tu širší agendu pro jakýsi africký ekvivalent EU. Já bych řekl, že by z toho vzniklo mnohem víc problémů. Nicméně rozhodně chceme podpořit volný obchod a investice v celé Africe a vytvářet pracovní místa aby se taky omezila migrace, ale musíme respektovat demokracii, musíme respektovat národní hranice. Děkuji. Mnohokrát děkuji a možná z mé strany ještě jednou. Jak vypadá konkrétně stav té, toho prostoru volného obchodu mezi EU a Afrikou? Měli jsme někdy v březnu summit, tam jsme se v zásadě shodli, ale pokud je o konkrétní detaily, Není to úplně jasné. Takže kdy očekáváte takovou, takový prostor volného obchodu? Kdy se to stane realitou v Africe pro zboží i pro služby? A skutečně si myslíte, že zóna volného obchodu, dejme tomu, mezi Ruandou a Jižní Afrikou je dobrý nápad? A jak eh, vypadá ta vazba na IPA? Já vím, že v Německu někdo říkal, že kvůli té zóně volného obchodu s Jižní Afrikou se zapomíná na IPAS, už se o tom nevyjednává. Že to přestane platit, protože máme ten prostor volného obchodu. Co byste na to řekli? Takovému úžasnému pánovi. Co byste řekli? Děkuji za všechny otázky. Na úvod chci zdůraznit, že to Junckerovo prohlášení musíme brát jako dlouhodobou výhlídku. Velice dlouhodobou. V současné době nezahajujeme vyjednávání o nějaké takové dohodě pro tento kontinent – u takové dohody by bylo nutné nejprve naplnit celou řadu předběžných podmínek, zejména na straně Afriky. Kontinentální prostor volného obchodu se musí zavést nejprve tam a to ještě není hotovo. A jde také o proces integrace v rámci regionů. V některých regionech je to pokročilejší než v jiných. A je to také otázka prostředníků a protějšků africké země a africké regiony by museli přiznat nějakou roli Africké unie, aby za ně vyjednávala. Takže toto zatím není nic konkrétního, ale je to také jakási představa. Obě strany k tomu směřují. A i pas, k tomu patří, k té strategii. Není to tak, že by to bylo nekompatibilní. Cílem je to tež, neboli otevírání se obchodu a vytváření regionů, protože i pas samotné vytvářejí region, pokud jde o e, regionální smlouvu IPA. Maria Arena, vy jste správně poukázala na to, že máme zatím jenom jedinou regionální smlouvu IPA v Jižní Africe a v Jižní a Západní Africe se združují čtyři africké země, není to úplně regionální, je to subregionální. Nicméně může se stát, že z toho bude i regionální dohoda. A může se mluvit o tom, že by se ještě prohloubily některé tyto oblasti, jako služby, investice, práva k duševnímu vlastnictví a podobně, v závislosti na tom, k čemu budou afričtí partneři ochotni a připraveni. A chci říct, že, nej, že ta uh, integrace kontinentální Afriky není záležitost, kterou pohání EU, ne. To všechno vzešlo z Afriky. A Afričané mají úplnou suverenitu. My nejsme na čele, my to neřídíme, my to jenom podporujeme. A naše nástroje, stejně jako IPA a FTA, se Severní Afrikou znamenají, že můžeme všichni směřovat ke stejnému cíli. To spojenectví má prohloubit ekonomické vztahy, eh, podpořit růst. V Africe je to jenom jedna součást naší celkové strategie ve vztahu k Africe. Neznamená to, že bychom ustupovali od spolupráce v oblasti rozvoje nebo že bychom se přestali zaměřovat na zprávu a řízení. To ne. Bude to nadále priorita s Afrikou v rámci jiných politických nástrojů, jako je Evropský konsensus pro rozvoj. A v tomto ohledu eh, to má velký význam. A týká se to také cílu udržitelného rozvoje. Já bych řekla, že ano, je tady řada výzev, také v rámci Afriky, na, eh, v rámci eh, kontinentálního prostoru volného obchodu v Africe. Otázka je, jestli se to vůbec bude zavádět. To je další věc. Pracuje se na ratifikaci a než budeme schopni udělat něco v tom smyslu, že bychom přešli k nějaké dohodě na kontinentální úrovni, Nejprve je potřeba plně implementovat Africkou kontinentální unii. Pan předseda Juncker mluvil o velice dlouhodobých vyhlídkách v tomto ohledu. No, děkuji. Dobře. A hodnocení konkrétního stavu činnosti v Africe a té vazby mezi Eh, svobodným nebo volným obchodem a IPA. Ano, děkuji. Pokud je konkrétně o stav té, toho, té oblasti volného obchodu v Africe, je takový, že podepsalo 49 zemí z 55. Některé země jako Nigérie a Tanzánie stále chybí. A je třeba se zamyslet nad tím, jestli tu dohodu podepíšou. Některé země už to ratifikovaly a představa byla taková, že do konce roku 22 zemí provede ratifikaci, což by znamenalo, že ten prostor nebo ta oblast volného obchodu vystoupila v platnost. Zatím to ještě není hotovo, potrvá to nějakou dobu. Je tady řada otázek, které je třeba vyjednat, než bude možné spustit tento prostor volného obchodu. Jde třeba o pravidla pro původ, přístup na trh, výjimky nebo vyloučení, protože jde o to, aby se liberalizovalo 99 obchodu v Africe, ale ty produkty, které budou spadat, nebo 90% ty produkty, které budou spadat, těch 10% ještě nejsou předmětem vyjednávání. Takže bych řekla, že je to pořád ještě ve fázi vývoje. A v příštích měsících ale tak se uvidí, jak rychle to všechno proběhne. A zapomněla jsem, omlouvám se, ještě na jednu otázku, která se týkala procesu po kotonu. To jsou dva samostatné procesy, ale samozřejmě souvisí spolu. My jsme zahájili vyjednávání s ACP, protože ti se rozhodli, že se vytvoří jednu vyjednávací skupinu ale podle naší představy byl regionální plíř pro Afriku a Pacifik a je to otázka toho, jak to vidí regiony. Mandát AKT zmiňuje různé pilíře a naším účelem je začít vyjednávat v roce 2019, takže prvním krokem bude to, že budeme mít jakýsi zastřešující, zastřešující konstrukci AKT EU a s tím to bude potom souviset ten pilíř, ale jsou to regionální pilíře a to je v rukou regionů. A EU bude vyjednávat s regionálními bloky. S tím, že e, musíme respektovat, nakolik oni se budou chtít zapojit. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Takže dlouhodobé vyhlídky. Děkuji. Ještě se k tomu vrátíme. Další bod je 18 a 19 a je to dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Socialistickou republikou Větnam. A týká se to lesnictví, zprávy a obchodu, aby se do Evropské unie nedostávalo, nedostávalo nelegální dřevo. Mnohokrát děkuji. Já nevím, jak eh, často vám někdo něco říká o nelegálním obchodu se dřevem. Mluvíme o praní špinavých peněz, ale obchod se dřevem se také stává jakousi koncepcí. A možná, že někdo z vás viděl, že eh, Der Spiegel uveřejnil velký článek o nezákonném obchodu se dřevem v jihovýchodní Asie. Větnam je velice významné centrum pro obchod se dřevem v jihovýchodní Asii dováží dřevěný materiál z Kamerunu, z Kambodži i z Laosu, dokud eh, nebyl export zakázán, a prodává to do Evropské unie, do Číny a do Japonska. A teď Větnam a Evropská unie 19. října podepsali dobrovolnou dohodu, aby se zabránilo nelegálním tokům dřeva z Větnamu, především do EU a snad také do dalších zemí, do kterých se vyváží. Ten podpis je teprve naprostý počátek dlouhého procesu. A já jsem si jistá, že my jako parlament budeme pozorně sledovat, jak probíhá ta cesta od podpisu a ratifikace dobrovolné dohody s Větnamem až k tomu okamžiku, kdy bude ten program tak úspěšný, že Větnam může začít <clears throat> využívat takzvané licence FLECT. Tím se má zajistit, že dřevo dovážené do Evropské unie bude legální. Chtěla bych tady zdůraznit, že celá ta věc má povahu jakéhosi procesu, na základě dobrovolné dohody o partnerství se země zaváže, že zavede politiku, která zajistí, že se nebude vyvážet do třetích zemí žádné nelegální dřevo, konkrétně třeba do EU. A je tady velice zajímavá vazba na dohodu o volném obchodu. O té se tady také mluví. A náš zpravodaj pan Zahradil si je toho dobře vědom. Je tam pozoruhodná kapitola o udržitelném rozvoji v té dohodě o volném obchodu. Tam se přímo odkazuje na dobrovolné dohody o partnerství. Já bych vám to ráda přečetla. Každá strana podpoří prosazování obchodu s lesnickými projekty z udržitelně řízených lesů a získaných v souladu s vnitrostátním právem země, kde se těží. To může zahrnovat také přijímání příslušných zákonů, ty takzvané dobrovolné dohody partnerství FLECT. Takže to spolu úzce souvisí a já bych také ráda zdůraznila, že na základě této dobrovolné dohody o partnerství, která snad v průběhu několika let vyústí v licence FLECT na export dřeva z Větnamu, Evropa prosazuje a požaduje lepší zprávu. A to mnoha způsoby, tomto případě ve Větnamu. Nikdy jsme ještě neviděli tak, velké, tak velkou účast občanské společnosti v nějakém procesu ve Větnamu jako při těch prvních krocích v souvislosti s dobrovolnou dohodou o partnerství. Je, je tady vysoká poptávka po vyřešení korupce, to je rozšířeno především ve vztahu k procvívání, to je jistě velice důležité pro dřevo. Konkrétně jde o vazbu mezi Kambodžou a Větnamem. A já myslím, že teď, když už jsme se rozhodli, že zvážíme rozhodnu, doporučení k dobrovolné dohodě o partnerství, rozhodli jsme také, že k tomu bude usnesení. A kolegové, já bych vám navrhovala, že si stanovíme určitá měřítka od této chvíle, od ratifikace, podle Evropského parlamentu je to zásadní. A také budeme sledovat implementaci dobrovolný dohod, nebo dobrovolné dohody o partnerství. Jde především o zavádění licencí FLECT. A to bude akt v přenesené pravomoci. Takže v zásadě vás chci pozvat, abyste se podívali na ten velice zajímavý nástroj, který je už teď využíván v Indonésii. Indonésie je první země, která má licenci FLECT, ale celá řada dalších se chystá. A ve všech dotčených zemích má ten proces velmi dobrý dopad na zprávu a řízení a udržitelnost. A obchod. Děkuji. A vzhledem k tomu, že jste zastupujete Finsko, Jistě tedy jste kvalifikovaná k tomu, abyste hovořila o tom, jak se s lesy hospodaří eh, ve Finsku. To vy jste teď vlastně slavní po celém světě. Ano, my ve Finsku si umíme uhrabávat naše lesy. Maria Reda. Děkuji. Děkuji a chci poděkovat zpravodajce za práci. Zhruba řečeno, mm, souhlasíme, souhlasíme s těmi různými argumenty, které slyši, jsme od ní slyšeli, samozřejmě podporujeme eh, to dobrovolné partnerství s Větnamem, to je důležitý příspěvek eh, k boji proti nezákonné těžbě dřeva a samozřejmě cílem je i zlepšit zprávu hospodaření s lesy a musíme především se věnovat sociální dimenzi, to znamená tam eh, ti malí zpracovatele řeší velké problémy, protože a mm, protože e, tady jde o to, aby to bylo i pro ně efektivní, jak řekla kolegyně, takže zde především jde o nelegální dřevo z Kambodži, z Laosu, ze sousedních zemí a evropské politiky si musí uvědomovat, že tento problém má regionální dimenzi a efektivně to napravit. Samozřejmě zde existují vztahy mezi tím, co teď děláme v tomto dobrovolném partnerství s Větnamem a dalšími partnerstvími, které máme nebo hodláme podepsat, odhlasovat v parlamentu. Například vztah mezi dohodou o volném obchodě EU-Větnam. Cílem je liberalizovat, zcela liberalizovat eh, obchod s dřevařskými výrobky a potom kapitola o udržitelném rozvoji, která řeší problém nelegální těžby, ale to nestačí. Je nezávazná v podstatě, takže je třeba, abychom byli koherentní a mm, abychom eh, dělali to, co slibujeme a měli nástroje, které donutí Větnam respektovat závazky eh, z titulu této dohody. To tež platí pro regionální dimenzi, je třeba řešit problém, jak řekla zpravodajka, další nevládní organizace to říkají, to znamená Eh, obchod s nelegálním dřevem z Kambodži především a je třeba tedy se podívat na to regionálně, na tyto dohody. A nakonec bych se chtěla vrátit k dalšímu důležitému operátorovi v regionu Jihovýchodní Asie, který obchoduje, to je Čína a Japonsko. Ty také, to jsou hlavní aktéři pro praní eh, v úvozovkách eh, tohoto nelegálního dřeva. Takže zde i Japonci se snažili zlepšit své předpisy, pokud jde o nelegální těžbu, ale bohužel zase to není závazné, to, co tam hlasovali. A analýza dopadu Evropské komise eh, eh, tak ukazuje, že 25 subjektů eh, neprověřuje legalitu dodávek dřeva do Japonska. Takže i v kontextu této dohody, tedy obchodní dohody s Japonskem, by měli bychom být bdělí, jak je to tam s dovozem nelegálního dřeva z těchto zemí, poněvadž víme velice dobře, že tady eh, v Japonsku nejsou schopni vystopovat původ. Madame Lalonde. Merci, monsieur le président, chers collègues. Děkuji, kolegové. Já chci poděkovat nejprve eh, kolegyně Hautale za práci a mm, zcela e, ji podporuji. Mm, takže e, ta právní úprava nám ukazuje, že je možné propojit obchodní politiky s ochranou životního prostředí a já chci, aby bychom měli podobné iniciativy i v jiných oblastech. Lesnictví je významné ve Větnamu, je to země, která ze 44% je pokryta lesy, nebo tedy porostem, mm, plantážemi, takže to je důležité pro jejich lokální ekonomiku. Proto je třeba, aby eh, mm, toto hospodaření s lesy bylo udržitelné. A já si myslím, že tady to je, je to dobrá zpráva a já bych ráda, abychom hlasovali, moje frakce o ní bude hlasovat a jako kolegyně já si myslím, je třeba, abychom byli vdělí, vdělí, aby to skutečně bylo aplikováno a aby to bylo realistické. Já bych doplnila to ještě třeba výměna nejlepších zkušeností mezi zeměmi, které uzavřely eh, dohody s Unii a podpora tohoto nástroje v regionu v Asii s tím, že Čína hran, která má hranice s Větnamem, tak ta je tímto jevem především dotčena a e, zapojení tohoto aktora, aktéra v systému, to by bylo velké vítězství v cel, pro celý svět. A nakonec je třeba dbát na adekvátní aplikaci pro subdodavatele, především ze třetích zemí, tak, aby nedošlo, tam, aby tam nevzniklo nějaké vakuum při realizaci. Anne-Marie. Anne-Marie. Děkuji, pane předsedo. Chci nejprve poděkovat všem předřečníkům a mám jenom několik připomínek. Jestliže chceme obchodovat s Větnamem a jedu, tak je důležité, abychom užívali současný systém, který umožňuje upozornit na případné problémy a je také třeba splnit všechna kritéria předběžné obezřetnosti. Větnamská legislativa eh, sama o sobě nezabrání nelegálnímu dovozu nelegálně vyvoženého dřeva. Například je třeba tedy eh, zabránit tomu, aby dřevo nelegálně vytěžené v Kambodži bylo eh, vlastně prodáváno přes Vietnam. A my musíme tedy důkladně implementovat flight a také si uvědomit, jaké přínosy má větší zapojení občanské společnosti, tedy nejenom pro obyvatele Větnamu, ale také pro Evropskou unii. A konečně chci zdůraznit, že parlament musí být pravidelně zahrnut do rozhodování v těchto věcech a musí tedy být pravidelně informován o tom, jak věci běží. Děkuji a nyní dávám slovo komisi. Paní Astrid Schumacher, vedoucí oddělení pro trvalé udržitelný rozvoj. Děkuji, pane předsedo, je mi potěšením tady být a poslouchat debatu. My se my tedy souhlasíme se vším, co tu bylo řečeno a chci ještě upozornit na jednu věc, na kterou upozornila také paní zpravodajka. Větnam je v podstatě eh, takovým eh, ohniskem obchodu s vytěženým dřevem po, eh, globálně. A, a dováženo je tedy vlastně do Větnamu Dřevo z 80 zemí nadále je potom reexportuje do celého světa, včetně Spojených států, Kanady, Číny a podobně. To znamená, že pokud tuhle dohodu nastavíme správně, mm, tedy může to potenciálně opravdu výrazně přispět ke zkvalitnění obchodu. A také jste tu velmi dobře popsali cíle této dohody, takže to už dělat nemusím. Dovolte mi tedy jen zareagovat na některé připomínky za prvé důležitost té regionální perspektivy. My tady spolupracujeme s Vietnamem, což dokazuje tato dohoda, a také tedy s okolními zeměmi, jako je Tajsko, Laos, Malajzie a Myanmar. Je ale důležité si uvědomit, že i tohle představuje podporu pro Vietnam, protože tím posílíme tedy legální aspekt monitorování v těchto zemích. Situace v Kambodži eh, nám dělá velké obavy. My, se, my tedy se o tom pravidelně bavíme s větnamskými orgány, které si uvědomují, že jde o problém a my bychom měli tedy opravdu vyslovit uznání kam jejich agentuře pro ochranu životního prostředí, protože ta tedy věc zkoumá, ač je to velice riziková záležitost. A my tady musíme dále spolupracovat s Větnamem. Otázka je, do jaké míry tady tato spolupráce může být efektivní. Nicméně, my jsme na začátku celého procesu a Větnam tedy chce vlastně zavést systém, který by zaručoval legálnost vytěženého dřeva a tento systém by z našeho pohledu měl být tak robustní, aby skutečně zarušo, zaručoval legálnost takto vytěženého eh, dřeva. Také tedy jste se zmínili o tom systému nezbytné obezřetnosti, to je také nezbytné a také vítáme doporučení zpravodaje, který říká, že tedy by to nemělo být jenom takové eh, zaškrtávání kolonek o tom, jestli jsme něco splnili nebo ne, ale že by to měl být skutečně živoucí systém. Samozřejmě v rámci celého, do toho celého procesu musí být zapojeny organizace občanské společnosti ve Větnamu. A my už jsme byli svědky toho, že k tomu dochází, že Větnam byl schopen zaintegrovat tedy jak samotné těžaře, tak také zástupce občanské společnosti do této debaty a my se to snažíme podporovat. A samozřejmě my společně s Větnamem budeme tady hodnotit to, zdali je větnamský systém natolik solidní, aby bylo možné větnamský vývoz certifikovat v rámci Evropské unie a pak uvidíme. Pak je třeba si uvědomit tedy, že Větnam vyváží také do Číny, Kanady a Spojených států ve velkém objemu a proto je důležité spolupracovat i s těmito zeměmi. My tedy se nám především dělá z tohoto hledu obavy Čína, která je ochotná nakupovat velké objemy nelegálně vytěženého dřeva. Pokud jde o Japonsko, tady bychom dali přednost závaznější legislativně, ale tato legislativa teprve vstoupila v platnost, takže asi je příliš brzy na to, abychom ji už odepsali. A je jasné, že to úsilí eh, tedy nabere na intenzitě, tak eh, spolu s tou implementací. Pokud jde o Spojené státy, tady dochází k pravidelné výměně a oni jsou sami také velice aktivní na místě. To je tedy doufám vše, doufám, že jsem tím zareagovala na hlavní připomínky a já na vás všechny apeluji, abyste tuto dohodu podpořili, protože nám opravdu pomůže v té problematice nelegální těžby. Děkuji, Heidi. Děkuji. Já tady musím ocenit práci komise u tohoto velice důležitého nástroje, protože je potřeba mít dobrou spolupráci mezi ředitelstvím pro obchod, životní prostředí, rozvoj. A já myslím, že my jako parlament můžeme usilovat o ještě lepší koordinaci mezi jednotlivými ředitelstvími, nicméně ředitelství Envy tady odvádí vynikající práci. Pokud jde o ty řádné postupy. Patricie je připravena tedy hovořit o tom, které postupy chcete vyloženě mít v textu usnesení. Anne-Marie, vy jste měla velice důležitou připomínku v tom smyslu, že větnamská legislativa v tuto chvíli nestačí na to, aby zabránila dovozu nelegálně vytěženého dřeva. To je přesně přesný popis eh, reality. Já doufám, že komise tedy bude požadovat, aby dohoda s Větnamem obsahovala klauzuly o úplném zákazu dovozu nelegálně vytěženého dřeva do Větnamu, protože pokud vím v praxi, je tomu v tuto chvíli jinak. Já plánuji takovou svoji vlastní malou soukromou misi do tohoto regionu v lednu, protože si myslím, že je důležité vidět na vlastní oči, jak to opravdu funguje a setkat se se všemi relevantními zainteresovanými skupinami, takže já se vrátím po vánoční představce s praktickými informacemi o tom, co by mělo být obsahem usnesení. Jsem však velmi ráda, že výbor opravdu zahrnul všechny tyto požadavky do usnesení, protože to je tedy způsob, jak vlastně nastavit tu správnou míru náročnosti této dohody. A také vím, že VPA tady tedy není asi nejlepší nápad, Větnam na to ještě není připravený, ale komise také tedy zdůraznila, že jsme teprve na začátku celé cesty. Je možné, že to bude docela zajímavá cesta, ze které vyplne, vyplnou pozitivní dopady nejenom pro Větnam, ale také pro globální hospodaření v oblasti lesnictví. Ano, přesně tak. My se k tomu budeme vracet na půdě tohoto výboru a já vám přeju tedy bezpečnou cestu do Vietnamu. Tím jsme tedy pokročili k bodu 20, který mm, je společné jednání z DV v místnosti PHS 4B 001. 4B 001, takže prosím přesuňte se do této místnosti. A my jdeme taky? Běžíme nebo jak to? Ne, my ne. Takže bychom skončili? Mm-hmm.